Můžeme zahájit zasedání. Chtěla bych vás poprosit, abyste zaujali místa. Abychom mohli začít. Vidím, že kolegové stále ještě přicházejí, takže ještě 20 sekund počkáme. A ráda bych začala bodem číslo jedna, což je přijetí pořadu jednání. Pokud nemáte žádné připomínky k pořadu jednání, můžeme ho považovat za schválený. Možná bychom měli upozornit, že budeme potřebovat určitou flexibilitu pro pana Kirilova, aby přednesl svou věc, tedy situaci s nařízením, které má na starosti, protože nebude k dispozici pořád, možná, že ho o půl hodiny posuneme dopředu nebo dozadu, jenom abyste věděli. Ale v podstatě nejde o změnu pořadu jednání. A druhá věc je schválení zápisů ze schůzí předchozích schůzí, takže pokud do konce dnešního zasedání nebudeme mít žádné připomínky, také ho budeme považovat za přijatý. A chtěla bych vás informovat, pokud jde o číslo 3 na pořadu jednání, že oznámení předsedkyně uslyšíte zítra po schůzi koordinátorů. A můžeme přejít k bodu číslo 4 na pořadu jednání, což je výměna názorů k neoficiálnímu materiálu, který byl zveřejněn a na kterém pracuje Evropská komise, a totiž o materiálu k přeskumu rozpočtu a zvlášť, co nás hodně zajímá, e, k části dokumentu, který se týká politiky soudržnosti. Ráda bych vás ještě jednou informovala, jak už jsem napsala v dopise, že když se ten materiál dostal na veřejnost, já jsem reagovala i vaším jménem. Poslala jsem reakci předsedovi komise a později také předsedovi parlamentu. A vyjádřila jsem ten názor, který odráží stav veřejné debaty o politice soudržnosti. A také bych vás chtěla informovat o tom, že jsem jako předsedkyně výboru Regi dostala také několik dopisů, reakcí jednotlivých zúčastněných stran, především od evropských združení regionů a měst a dnes také od osmi združení tohoto typu další dopis Evropskému parlamentu, který mi byl odeslán. Takže máme také velký záběr reakcí z celé řady institucí na evropském území. Některé ty reakce byly zaslány přímo Evropskému parlamentu. Já myslím, že dnes by neměla probíhat věcná debata. Samozřejmě někteří z vás by chtěli mluvit i o věcné stránce věci, chtěli byste i veřejně potvrdit svůj názor. Jste vítáni, máme čas do čtyř hodin, ale v podstatě jde o to, abychom se dohodli, jak budeme dál postupovat. Pokud je o ten dokument, který odhalil určité názory, které panují v jednotlivých útvarech Evropské komise. A přestože teď budou upraveny, uhlazeny, zřejmě se k nám budou vracet, takže stojí za to zamyslet se nad tím, jak se připravit a jak reagovat na tyto názory, které podle mě neodpovídají tomu, co by chtěl vidět tento výbor jako politiku soudržnosti v nadcházejících letech. A kolegům, kteří jsou relativně noví v tomto výboru, bych chtěla říct, že jsme se zamýšleli nad politikou soudržnosti po roce 2013, v posledních dvou letech. Tato debata probíhala na celém evropském území. Všechny zúčastněné strany, instituce, vlády, regiony, města, nevládní organizace – proběhla i zasedání na ministerské úrovni a ministři už určitá rozhodnutí přijali. Takže jsme uprostřed této debaty, nezačínáme od nuly. A určitá stanoviska už můžeme považovat za stanoviska pevně daná, co se týče této politiky. A navíc brzy vstoupí v účinnost nová smlouva. A jak víte, tato smlouva doplňuje teritoriální rozměr, už zavedenému, zavedeným rozměrům politiky soudržnosti a znamená to také, že musíme zjistit, o co přesně jde, jaký mechanismus budeme uplatňovat, abychom zohlednili i teritoriální soudržnost. A nová smlouva také rozšiřuje princip subsidiarity nad národní úroveň, nebo na národní úroveň. To znamená, že to nebude jenom úroveň celoevropská, ale už také národní, regionální a obecní. A to znamená, že z celého toho vícestupňového systému vlády a zprávy je třeba zapojit i ostatní aktéry, protože začínají být součástí evropské vícestupňové zprávy nebo vlády. A nová smlouva dává také Evropskému parlamentu jinou úlohu, pokud jde o regulatorní postup. Evropská politika soudržnosti je zcela evropskou politikou a podle nové smlouvy podléhá principu spolurozhodování. Podle nové smlouvy je to standardní postup rozhodování v Evropské unii. A já to chápu tak, že to znamená nejenom posílenou úlohu Evropského parlamentu při rozhodování o nařízeních nebo o regulaci, ale myslím si, že to také dává větší politickou sílu debatám o budoucí politické agendě Evropské unie. A myslím si, že to také znamená aktivnější účast v debatě před přijímáním regulace nebo nařízení. Je tady tedy několik důležitých faktorů, které už teď vedly této vícerozměrné debatě o potenciální reformě politiky soudržnosti. A máme před sebou celou řadu myšlenek a nápadů. A máme tady také ten materiál, který zpracoval generální sekretariát Evropské komise. A ten v podstatě nabízí jakousi představu politiky soudržnosti, která podle mě vůbec neodpovídá tomu, co by asi většina z nás chtěla vidět. A také si myslím, že dnes je z politického hlediska nesprávné myslet si, že je možné vyloučit z účasti naplnění evropských cílů národní, regionální, obecní úroveň se všemi partnery, což jsou podniky, akademické kruhy, environmentální organizace a tak dále. Proto si myslím, že je skutečně důležité, abychom tam zohlednili i tyto prvky regionální a místní úroveň v tom návrhu opravdu není, chybí tam, dělá to z té politiky politiku národní a vyčlenuje z ní také celou řadu cílů, dává prioritu sektorovému přístupu k rozvoji, což je v rozporu s povahou rozvoje v dnešní době, že rozvoj je vzájemně provázaný a žádný problém nelze vyřešit na základě sektorového přístupu. Takže samozřejmě jde také o rozpočet. Znamená to, že musíme také ignorovat disparity, protože regionální disparity mají mizet. A v posledních letech už jsme hovořili o problémech meziregionální nerovnosti, protože v celé řadě zemí je konvergence na regionální úrovni, ale mezi jednotlivými regiony stoupají rozdíly. A to také nezohledňujeme na regionální nebo meziregionální úrovni. A tento materiál také navrhuje velký přechod nebo přesun zdrojů s tímto integrovaným přístupem na základě vícestupňové zprávy a vlády. Jde o přechod na sektorové nástroje, které by se zřejmě zpravovaly z Bruselu, ale mechanismus v tomto dokumentu uveden není. Tolik tedy několik příkladů toho, proč jsem si myslela, že tento dokument je potřeba hodně vylepšit a proto musíme reagovat. A chtěla bych, abychom se dnes dohodli, jak budeme postupovat. Pokud budete souhlasit s tím, že musíme teď být aktivnější a musíme také prezentovat svou vizi pro budoucí politickou agendu a budoucí rozpočet. Naše odpovědnost odpovídá politice soudržnosti a především územnímu rozměru. A já jsem si říkala, že bychom to možná mohli udělat tak, že předneseme otázku k ústnímu zodpovězení pro Evropskou komisi k některým z těch věcí, které jsou opravdu důležité, jako vícestupňová vláda nebo zpráva v této politice, celoevropské pokrytí u této politiky, protože o tom jsem asi nemluvila, ale jeden z nejdůležitějších prvků tohoto návrhu spočívá v tom, že mizí cíl 2. Z této politiky mizí cíl 2. A tato politika se má zaměřovat výlučně na nejchudší, a to na národní úrovni. A proto musíme reagovat. A jedna z možností je otázka k ústnímu zodpovězení ale ne k přeskumu rozpočtu, ne k tomu, jestli tento materiál je nebo není oficiální, nebo jestli se má přepracovat, ale vzali bychom si některé důležité věci, jako je cíl 2, vícestupňová zpráva a možná některé další věci, například další přerozdělování prostředků, protože tento dokument bere politice soudržnosti také sociální fond. Takže bychom si mohli zvolit dvě, tři věci ty zapracovat do otázky k ústnímu zodpovězení a mohli bychom požádat o debatu na plenárce. Tolik tedy můj návrh. Ty dopisy, které jsem poslala, eh, já vás budu reagovat, eh, informovat, pokud dostanu reakci. A naše reakce by tedy měla podobu otázky k ústnímu zodpovězení pro komisi. Takže otevírám debatu. Nevím, jestli někdo z vás ano. Nevím, kdo byl první. Pan Olbrich nebo pan, Van Nistelrooy? tak v abecedním pořadí. Tak ne. Děkuji, paní předsedkyně. Ano, já myslím, že to je velmi dobrý nápad zařadit toto jako bod číslo jedna na našem programu, protože tuto věc musíme brát velmi vážně. Nemůžeme to považovat pouze za nějaký neoficiální materiál. Neoficiální materiály mývají také určité účinky je potřeba podívat se na ten dokument a rozhodnout, jestli to má být nějaké střednědobé hodnocení nebo seznam nějakých možností s výhledem na období po roce 2013. Berme to tedy vážně, pokud je o obsah. A načasování je opravdu pozoruhodné, protože se jedná o změnu směru a to se většinou nedělá na konci legislativního období ale je to pozoruhodné i z hlediska obsahu. Na jedné straně jsou tady komplikace v komisi, Barosův názor, názor jednotlivých členů komise a je velice jasné, jak jste sama říkala, že územní soudržnost bude důležitou součástí nové smlouvy. Kolegové, je všechno v pořádku? Slyšíte tlumočení? Všechno je v pořádku? Ano? Dobře, můžeme pokračovat, omlouvám se. Pokračujte. Děkuji. Říkal jsem, že je velice zvláštní, kdy se tento dokument objevuje, protože z hlediska obsahu je to takové nepořádné, ale je důležité udělat ty změny na papíře ono to bude mít svůj účinek. A já myslím, že ta nová linie, o které jste mluvila, a totiž jak reagovat, jak vy jste reagovala jako předsedkyně ve svém dopise, já myslím, že to je správná linie. To, co je v tom materiálu, opravdu neodpovídá tomu, co bylo v minulosti dohodnuto a co jsme my na tomto fóru a obecně v parlamentu vždy považovali za správnou cestu vpřed. Máme koncepci politiky soudržnosti, je to užitá koncepce, kterou jsme rozpracovali. A tady se nám znovu potvrzuje, že je to něco, co nějakým způsobem stanovil, vymezil parlament a nedá se to prostě přes noc změnit. Mám otázku, mám otázku, kterou bych chtěl přes vás položit komisi, paní předsedkyně. Byl bych rád, kdyby nám vysvětlila naprosto jasně, o co vlastně jde. My jsme se o tom vlastně dozvěděli až z tisku. A já bych rád věděl od komise, jak vlastně vypadá situace a kam jsme dospěli v rozhodovacím procesu. Pokud mluvíme o tom, jak to máme vlastně implementovat, je dobře, je to neoficiální materiál, nebude se to uplatňovat hned, ale co se týče obsahu, už jsem určité věci zmínila a můžu ještě něco dodat. Například to s tím cílem 2 konkurenceschopnost. To nám tady úplně vypadlo. A možná, že bychom měli položit otázku k ústnímu zodpovězení, dát tam některé tyto věci, aby nám komise přišla vysvětlit, jak to tam chce zapracovat. Místo toho, aby 14 dní na to přinesla, připravila úplně nový dokument. Já myslím, že ta metoda je správná. Rozpočtový výbor musí učit jestli to splňuje kritéria střednědobého hodnocení. Já myslím, že ne. Já myslím, že tento parlament má úplně jinou představu. Nicméně mohu vás podpořit, pokud je o váš dopis. Ten dopis má plnou podporu ELS a v tomto smyslu chci položit otázku výboru. Můžeme podpořit otázku k ústnímu zodpovězení k této politice? Pan Olbricht, prosím. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si říkal, že nejprve vyjádřím podporu v tom smyslu, že jste poslal dopis. Samozřejmě máme jisté pochybnosti. V posledním období jsme všichni zažili politický vliv dopisů. Někteří z nás si jistě vzpomínají na ten známý dopis šesti. To nebyl oficiální dokument, ale týkal se to rozpočtu. Já bych rád navrhl, abychom se nejprve dohodli na otázce pro komisi, abychom dostali oficiální odpověď v rámci debaty, v rámci rozpravy, ale myslím si, že současně bych také navrhoval a chtěl bych zdůraznit, že je nutné připravit naše vlastní stanovisko bez ohledu na to, jak to vypadá z hlediska postupu pokud má být Evropský parlament po Lisabonské smlouvě aktivním partnerem ve spolurozhodování, myslím si, že parlament by měl hlasovat o nějakém dokumentu, ve kterém budou věci o tom, co si myslíme my o politice soudržnosti. Takže já myslím, že aniž bychom čekali na komisi, aniž bychom čekali na radu, musíme něco udělat, nečekejme. Kdyby komise něco připravila a poslala to například do některých regionů Evropy, které my víme, jak to asi vypadá, to je zajímavý nový postup. Nicméně uděláme to jinak. Připravíme si stránku dvě věci, které považujeme za naprosto zásadní, bez ohledu na tom, jaký je oficiální statut tohoto dokumentu. Nechejme o tom hlasovat a připravme si stanovisko parlamentu. Buďme aktivní. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Já naprosto souhlasím s vaší reakcí. Na základě toho provizorního dokumentu, který jsem si přečetla. Já myslím, že máte naprostou pravdu, co se týče vaší reakce. A souhlasím také s tím zněním, které jste si zvolila. Nemůžeme nereagovat, pokud je o takovýto radikální odklon v rámci politiky soudržnosti. Především ve vztahu k regionům je skutečně nutné, abychom se vyjádřili iniciativně a co nejefektivněji. Nemůžeme chybět v této debatě. Mohu vás ujistit o tom, že v tomto směru máte plnou podporu co se týče vašich osobních iniciativ, jakožto i iniciativ tohoto výboru ve vztahu ke komisi. Děkuji. Děkuji. Ano, děkuji, paní předsedkyně. Já bych se chtěl připojit k tomu, co říkal pan Baro. My jsme v naší skupině rádi, že jste projevila dostatek bdělosti a schopnost reagovat na tento vývoj? Skutečně jsme tady od toho, abychom na to reagovali. A já myslím, že evropské regiony si musí vyslechnout naše reakci. A je nutné, abychom se postavili proti tomuto všeobecnému směru. Jehož cílem je vyloučit politiku soudržnosti ve prospěch konstrukcí které nejsou účinné, které jsou daleko k občanům a jsou v rozporu s cíly, které chceme dosáhnout. Takže skutečně chceme podpořit ten teritoriální rozměr politiky soudržnosti a musíme reagovat na to, že určité důležité věci byly vyloučeny. Co se týče nejen Francie, ale i celé Evropy. My podporujeme regionální politiku, která nesmí být na úkor politik odvětvových. Musí být paralelní ve vztahu k odvětvovým politikám. A chceme rovněž podpořit politiku partnerství s jednotlivými regiony a takovýmto způsobem chceme pokračovat v této cestě a chceme řešit více problémů, které souvisí s tím, jak Evropu vnímají občané. A pokud byste chtěli vytvořit nějaký dočasný výbor na toto téma, myslím si, že je důležité, aby byl náš výbor v tomto směru rozhodně zastoupen. Děkuji. Mulțumesc, doamnă președintă. Uh, sigur sunt de acord cu ceea ce au spus majoritatea. Děkuji mnohokrát. Plně souhlasím s tím, co tady uvedla většina mých kolegů a já nechci tyto věci příliš opakovat liberálové podpoří jakoukoliv odpověď, kterou budete považovat za vhodnou v reakci na tento neoficiální dokument komise. Bohužel pouze několik návrhů Komise pro reformu politiky soudržnosti pouze několik z nich budou nápomocny novým členským státům, které trpí finančními problémy, dejme tomu zjednodušení postupu pro alokaci fondů a reforma eh, monitorovacího systému auditu fondů. Pokud se na to podíváte, tak zjistíte, že sektorálně makroekonomický přístup komise rozhodně nemá nic společného s územním rozměrem politiky soudržnosti. Lisabonská smlouva, Lisabonská politika se právě na tuto skutečnost odkazuje. Riziko je, že tato politika soudržnosti se stane takovou jakousi charitou. Děkuji, paní předsedkyně. Rád bych podpořil, co už tady bylo řečeno ohledně ve vaší reakce v první instanci. Mě skutečně trápí eh, tato skutečnost. Mnozí kritizují, jak Evropská unie je řízena a to je toho zářným příkladem. Ať už se jedná o návrh nebo neoficiální zveřejnění, tak eh, je to jedno, protože eh, mnozí eh, tady diskutují o tom, jaké financování by do toho mělo být by mělo vstoupit. Měl by sem přijít pan Barroso a vysvětlit to. Vím, že mu byl zaslán dopis, ale to nestačí. Musíme mít v tom jasno, kterým směrem to bude kráčet všichni jsou zklamáni změrnou těchto touto záležitostí. My bychom potřebovali znát fakta. Pan Barosa by měl přijít do našeho výboru zítra nebo kdykoliv jindy, abychom to slyšeli přímo od něj. Takový eh, to postup by byl nejlepší a ne, že je tady únik informací. Mně právě trápí eh, z hlediska celé řady regionů takovýto stav věcí. Pan Bradben? Paní předsedkyně, děkuji. Já jsem novým členem výboru. Je to trošku takové deja vu, protože jsem ve výboru byl pět, před pěti lety, když se jednalo o regionální záležitosti a dopravu. A myslím si, že probíráme stejné věci jako před pěti lety, když jsme mluvili o těch posledních programech, zatímco já nemám problém s záležitostmi ohledně toho, jak se tato otázka dostala do popředí, jsou tady ještě další dvě věci. V prvé řadě to, jak se dozvíme o změně směru komise a také ta podstatná záležitost o směru jako takovém, jestli je to stávající uvažování komise ohledně toho, jak řešit otázky spojené se soudržností a regiony do budoucna. Nicméně mluvím tady z osobního hlediska, jsem z frakce, která je velice skeptická vůči výhodám jakéhosi peněžního kolotoče právě v takovéto oblasti. A Myslím si, že by to byl polebek smrti pro jakýkoliv návrh komise. A v tomto bych ale já souhlasil s návrhem komise, aby se znárodnili nebo znovu znárodnili tyto politiky pokud je to skutečně to, co komise navrhuje ve svých úvahách. Nicméně na druhou stranu je tady co, ta otázka, co se bude dít v mezidobí co se stane, když se nám dostane nějaký hmotný návrh, podstatný návrh, eh, co se pak stane a co dost, jakým způsobem dostaneme z komise eh, úvahy ohledně potenciálních návrhů do budoucna. Takže ústní otázka na plenárce, myslím si, že by byla vhodná. Na druhou stranu, co se týče směru, který to nabírá. Mně se zdá, že je zvláštní, že komise, která odchází, přichází s radikální politikou, která jde proti tomu, co je podstatné pro dnešní fázi. Čili otázka moje zní, eh, kterým směr se to ubírá, kdy budeme mít eh, podstatný návrh a kdy bude parlament moci projednávat tento návrh v dané podobě. Děkuji, paní předsedkyně, vážení kolegové, děkuji. Nejprve tady v podstatě leží otázka, zda bychom vůbec neměli být rádi, že tento návrh se dostal na veřejnost, protože my teď vlastně v dobrém termínu máme příležitost se k němu vyjádřit. Takže možná bychom teď jako parlament měli táhnout za jeden pro vás a přivést tedy k tom, komisi k tomu, aby se zamyslela já si myslím, že tady se tedy jedná o ten neoficiální dokument. Už eh, to vypadá, tak jsou tedy určité náznaky toho, že se na veřejnost nedostal zcela náhodou. A naznačuje se tady nějaký směr a mě tedy zajímá, zda se k tomu nestavíme jaksi ze špatného konce, protože tady v podstatě už děláme nějaké závěry bez řádné analýzy, která by byla potřebná na začátku. Měli jsme tedy delegaci na Madeiru, o tom hovořil už kolega Teixeira, to byl eh, velký úspěch v, ve starém období, ale zatím tedy máme málo zkušeností s projekty v tomto období. Takže eh, se to vlastně celé ještě pořádně nerozběhlo, ještě není úplně tedy jasné, jak se ty mm, prostředky vynakládají, když vlastně to období zcela ještě řádně tady neprobíhá. Takže já tedy navrhuji, abychom komisi řekli, aby se nejprve zabývala jakousi hloubkovou analýzou eh, politiky soudržnosti a eh, strukturální politiky. Mr. Vaughan? Pan Vaughan? Ano, děkuji paní předsedkyně. Já také nevím, jaký je stav tohoto materiálu, ale mě překvapuje, že DG rozpočet by to vypracoval bez projednávání s jinými DG, protože pro ně je to také překvapivé. Proto podporuji eh, vaši rychlou reakci. A jsem také rád, že tento bod byl zařazen na dnešní program, protože celá řada lidí bude překvapena těmito věcmi. Budete si vzpomínat, že před několika lety členské státy navrhovaly znovu znárodnění takovéto regionální politiky. My jsme tomu odolali a nyní to za nás dělá komise s tím, že předkládá vlastní návrhy, takže to skutečně vzbuzuje obavy a u nás, naší zemi ve Velsu, se mnozí obávají nedávno čtyři členové parlamentu se sešli se zástupci vlády Velsu a tyto názory dali najevo, tyto obavy. Takže otázka je, jak se postavíme k návrhům v tomto materiálu. A potřebujeme se k tomu postavit koordinovitě, aby regionální orgány ve všech oblastech spolupracovaly a aby regiony spolupracovaly eh, a aby tento výbor a členové z regionů, které to ovlivní, spolupracovali, abychom zjistili, jakým způsobem také um, realizovat náležitý mechanismus. Giorgio Stefanopoulos. Děkuji, já bych tady rád přímo zareagoval. Nejprve se mohu přidat k vám, paní předsedkyně, a k tomu, co jste říkala na samém začátku. Také to platí pro kolegy, kteří hovořili po vás. V souvislosti s tou ústní otázkou bych vás rád požádal o to, abychom zvážili dvě věci. Jednak potřebujeme politiku soudržnosti. To prostě nemůžeme implementovat jenom v, jedn- v některých zemích, potřebujeme ji prostě ve všech regionech. Politika soudržnosti je opravdu rozhodující a proto potřebujeme také, eh, aby se toho účastnili místní a regionální úřady. Děkuji. Já se omlouvám, že jsem přišla trošku pozdě. Ale připojuji se k tomu, co zde říkali kolegové. já si myslím, že v podstatě ty věci, které zde byly prezentovány ze strany komise, jsou až neuvěřitelné. Eh, máme tedy zde komisaře, kteří zde pracovali pět let eh, na této oblasti. A teď vlastně, když se dostanou do, do parlamentu, tak už vlastně se k tomu nebudou moc vyjádřit v podstatě i komisař, kterými se tomu věnuje nyní, bude tedy mít tuto funkci jenom velmi krátkou dobu, jak si tam eh, na dočasné období, takže se k tomu taky nemůže úplně vyjadřovat. Takže je vlastně otázka, kdo to bude dělat v budoucnosti, to nám zatím není známo. Předseda komise předložil v podstatě návrh, který vše co já si představuji pod politikou soudržnosti, staví úplně na hlavu. Až ad absurdum. A já si tedy nejsem úplně jistá, zda zde vůbec stačí ústní otázka. To je opravdu jenom takový první krok. A my tedy velmi rychle se musíme dohodnout na tom, jakým směrem tedy chce jít parlament já si uvědomuji, že e, třeba otázku ochrany klimatu nikdy nemůžeme úplně e, vyškrtnout se z politiky soudržnosti, to prostě k sobě patří. Ale mm, není možné prostě se zaměřit jenom na e, úzkou výseč těchto témat a potom ta, ty ostatní věci dát jenom na jakousi místní úroveň. To by prostě neznamenala už politika soudržnosti. Nemůžeme tedy dělat jako tohle by potom byla náhrážka eh, politiky soudržnosti. Takže já si myslím, že naše pozice je opravdu odlišná od toho, co stojí v tomto dokumentu. Já vás tedy podporuji ve všem, co zde bylo řečeno. Parlament jako spolulegislátor v těchto věcech, také si myslím, že po dnešním jednání Českého ústavního smlouvu už brzy budeme mít platnou Lisabonskou smlouvu, takže samozřejmě parlament potom bude se účastnit mnohem více rozhodování než v minulosti, takže my teď opravdu musíme využít každou příležitost, abychom eh, nějakým způsobem podpořili ten legislativní proces i zde ze strany výboru, když se jedná třeba o finanční vyhlídky tak eh, se musíme snažit o velmi silné zapojení regionálního výboru, tak aby se tedy jaksi nejednalo za našimi zády o důležitých věcech a pak nám to nebylo jenom předloženo ke schválení. Děkuji. Thank you, Evgenie Kirilov. Děkuji, Evgenie Kirilov. Děkuji, paní předsedkyně. Já nemám příliš, co bych doplnil, protože už většina toho padla a jsme téměř jednomyslně tady souhlasíme s tím, jak bychom měli posoudit společně a přistoupit k tomu do kroku komise. Ale rád bych řekl jednu věc. Je to zvláštní, ale mám pocit, že už určitou dobu ve vzduchu je uh, že někdo by rád řešil politiku soudržnosti prostě jinak. Nebylo to pocitováno konkrétně, vysou to ve vzduchu a myslím si, že pozitivní na tom je, že se to kolečně zhmotnilo. Čili to je pozitivní aspekt, také pozitivní, že náš výbor tak uh, rezolutně podporuje vámi navrženou akci. Děkuji vám také za vaši reakci, protože je to velice zvláštní. Všichni říkají, že politika soudržnosti je úspěšná po celou řadu let, zaznamenává úspěchy, ale věci se mění vyvíjejí. Nicméně jádro by mělo být zachováno. Pokud je to úspěšné, proč to řešit jinak? Soudržnost znamená solidaritu a solidarita v Unii je něco, co je velice zapotřebí, protože to vytváří koherentně Evropskou unii a možná byste na závěr mohla doplnit, zdali i vy máte nebo jste neměla tento pocit s tím, že se něco chystá. Ale e, jinak děkuji za, a mohu podpořit názory, drazí kolegové. Děkuji za názory. Mám tady dlouhý seznam řečníků, který musím uzavřít. Pan Borstinaru nyní. Prosím, neoplakujte všechno, co už tady padlo. Děkuji. Budu se pokoušet mluvit stručně, i když se jedná o téma, které vyžaduje hloubší úvahy ve smyslu vztahu komise a evropských občanů. Pár věcí tady padlo. Na základě také věcí vyplývajících ze zelené knihy, které byly vágní, ale ne příliš specifické, co se budoucnosti týče, jak pan Kirilov, můj kolega, říkal, eh, něco vysilo ve vzduchu. Předseda komise, když se sešel se všemi politickými frakcemi, nepředložil žádné návrhy ohledně záměru upravit či změnit regionální politiku. E, ani nic obecného k politice soudržnosti. Komise, které už téměř vypršel mandát, najednou přichází s radikální změnou, ale jaká je politická a morální základna pro toto? Byly tady jednání mezi komisí parlamentem? Já o tom nevím. Nebo konzultace s radou? Také ne. Já si dokážu představit nadšení středoevropských zemí, pokud bychom to brali s rezervou, ve smyslu, jak komise může navrhnout takovýto materiál, když stejná komise v čele s panem Barasou bude muset počkat až do prosince na uh, schválení, na podporu ze naší strany. Hm? Pokud je toto východisko pro budoucnost politiky soudržnosti, tak to si myslím, že není dobrý začátek. Uh, a věřím, že mnozí kolegové nebudou podporovat komisi s takovouto politikou. A navíc v současné době parlament musí čelit efektu accompli. Myslím si, že v tomto výboru bychom mohli vypracovat materiál, kde bychom stanovili naše návrhy, naše alternativy s podporou všech politických frakcí ohledně budoucnosti politiky soudržnosti. To by bylo silné politické gesto z naší strany, aby následná komise mohla vzít v potaz náš názor a, ne, a aby z regionální politiky rozvoje nedělá něco jiného s tím, že bude ohražovat celý evropský projekt. Děkuji, paní předsedkyně. Já jsem si přečetl ten návrh sdělení komise který má být základem pro návrh radě a parlamentu, co se týče budoucích finančních vyhlídek. A děláme starost to, že zvažuje také informace o regionální politice, které by mohly v rozporu s tím, co dělá tento výbor. A proto musíme komisi zdůraznit, že politika soudržnosti v rámci regionů hraje klíčovou úlohu pokud je o ty věci, které se tento dokument dotýká, jako je třeba růst, nezaměstnanost, ochrana životního prostředí, boj proti změně klimatu. A zvlášť velkou starost mi dává to, že tam nejsou žádné odkazy na přechodné období v tomto dokumentu. A nepíše se tam nic o tom, že musíme dát prostor také pro plnění cíle konkurenceschopnosti. Až dojde k ratifikaci Lisabonské smlouvy, politika soudržnosti a regionální politika budou horizontálními záležitostmi v Evropské unii a proto budou mít velký význam. Pan Obermeier. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval eh, hlavně za to, že jste takhle rychle zareagovala na ten dopis, na ten text. Já jsem zde nový a jsem úplně konsternován, protože kdokoliv předkládal tenhle ten dokument, tak eh, ten musel mít nějaký záměr a já se tedy jenom podivuji, protože jsem slyšel řadu pozitivních prohlášení o regionální politice a tohle je v podstatě taková otočka o 180 stupňů. to znamená, co tam stojí, to opravdu zamítám. A také z formálního hlediska je to jakýmsi zklamáním, protože velmi často slycháme tedy jakási krásná prohlášení od předsedy komise a tohle nás prostě musí zklamat. Jim, že by opravdu bylo špatné, kdybychom teď museli jet zpátky do svých jednotlivých zemí a tam eh, prostě také otočili o těchto 180 stupňů všechny ty pozitivní eh, věci eh, regionální politiky, kdyby se z toho stala tedy jakási sektoralizace regionální politiky. Takže já si tedy myslím, že s tímhletím návrhem se pro evropské společenství prostě neobjevuje nic pozitivního. Děkuji. Thank you. Lena. Děkuji, Lena Kolárska Babinská. Mnohokrát děkuji. Já myslím, že v diskuzi o budoucnosti regionální politiky musíme zohlednit skutečné rozdíly v Evropě. A to, jak Evropa dnes vypadá. Nejenom se k ní připojilo deset nových členských států, v nedávné době taky Bulharsko a Rumunsko, a připojí se k ní další, ne příliš bohaté členské státy v budoucnu a rozdíly mezi jednotlivými regiony v Evropě zřejmě budou větší a výraznější než dřív. A v tomto období musíme nově vymezit regionální politiky, abychom nepřišli o tento důležitý nástroj sociální politiky. Za druhé chci zdůraznit, že se musíme také dívat na Lisabonskou strategii. Nemůžeme diskutovat o regionální politice, aniž bychom zvážili efektivitu dalších nástrojů a problémy Evropské unie se zaměřením na podobné cíle, jako je Lisabonská strategie. Je efektivní, je účinná nebo ne? Řada lidí říká, že není. V našem výboru si ji budeme znovu zabývat, budeme ji přehodnocovat ale musíme se zamyslet nad všemi těmito nástroji, všemi těmito opatřeními, které jsou zaměřené na stejné cíle. A pokud o jeden přijdeme, druhý nebude účinný, tak co nám vlastně zbude, abychom omezili regionální a sociální rozdíly. A třetí argument proti novému směru. Procházíme obdobím hospodářské krize. Pořád ještě nevíme, jaký dopad bude mít hospodářská krize na rozdíly mezi regiony. A tento faktor musíme také zohlednit, až budeme formulovat a projednávat novou regionální politiku. Pokud krize povede ke zvýšení rozdílu, nemůžeme přijít o nástroj, který se snaží posílit sociální a regionální soudržnost. Děkuji. Děkuji, Sofie Briard, prosím. Děkuji, paní předsedkyně. A stejně jako kolegové vám děkuji za reakci, za rychlou reakci. Chtěla bych vyjádřit rozčarování, co by nová europoslankyně, rozčarování z tohoto dokumentu, který sice existuje, ale my jsme nebyli zapojeni do jeho přípravy. A tento dokument představuje jakousi provokaci, protože nezohledňuje krizi, která postihuje všechny evropské státy. Více než kdy dříve každý stát potřebuje politiku soudržnosti. A tento dokument, vypracovaný v dnešním kontextu hospodářské a sociální krize, je naprosto neuvěřitelný. Regionální politika je politika konkrétní. Je to nástroj, který nám umožňuje konkretizovat naše kroky a to nediskriminujícím způsobem. Rozvojové země a země, jejíž ekonomika se neustále rozvíjí, takovouto politiku potřebují. A další země, jako třeba Francie, můj stát, prochází hospodářskou proměnou. A podle Žlumbeterovy teorie dochází k tvořivé destrukci. A my potřebujeme podporu. A je nutné, aby se státy spolu s podniky mohly do této proměny zapojit. Ve smyslu tvořivosti a inovace. Děkujeme vám, paní předsedkyně, za tuto velice dobrou iniciativu. Skutečně by bylo dobré, kdybychom už teď začali pracovat iniciativně na přípravě naší reakce pro komisi. Děkuji. Děkuji. Jako nový člen výboru bych na úvod rád řekl, že mi působí obavy povaha tohoto dokumentu. Mám pocit, že šlo o úmyslný únik. A myslím si také, že komise ví, že krize ještě prohloubí mezery a rozdíly mezi jednotlivými regiony. A má nás to připravit na to, co se stane. Upřímně řečeno, paní předsedkyně, musím říct, že mě vůbec nepřekvapuje, že se tento dokument najednou objevil – vynořil se po určité depresi, po ratifikaci Lisabonské smlouvy v Irsku a v České republice, jako kdyby komise říkala, tak, máme to v kapse a teď si můžeme dělat, co chceme. A působí mi obavy to, že tento dokument byl zveřejněn tím způsobem, jakým zveřejněn byl. A opravdu si myslím, že musíme reagovat. A musíme zajistit, že budeme mít druhou verzi, která bude aspoň o trošku lepší. A musíme zajistit, že budou zohledněny naše připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. To, co jsem chtěla říct, už říkali ostatní, ale chtěla jsem zdůraznit ještě tři věci. Myslím, že je správné, že vyjadřujeme svůj názor vzhledem k tomu, jakou politiku soudržnosti chce zavádět komise. A vzhledem k tomu, co bylo řečeno, je také velmi jasné, že komise trvá na regionální politice, která neodpovídá tomu, co chceme tady. My tady ve výboru chceme politiku, která zohledňuje evropské hodnoty. Musíme také zohlednit hospodářskou krizi a musíme zohlednit obavy, které se týkají ekonomické obnovy a toho, že nedochází k vytváření nových pracovních míst. Musíme být opatrní. My nejsme samozřejmě výbor pro zaměstnanost, a zaměstnanost je klíčovým faktorem při posílení hospodářského rozvoje regionu. A to platí jak v období krize, nebo pro období krize, tak pro Lisabonskou strategii. Velice krátce Když se vcítíme do toho, co dělá komise, já myslím, že oni nejsou úplným nepřítelem regionální politiky. Dokážu si představit jenom dva argumenty, dva důvody, proč se ten dokument takto objevil. Za prvé, pokud uvažují o konkurenceschopnosti Evropy v globálním světě, říkají, že Lisabonská strategie není úplně dobrá, neosvědčila se a Evropa musí soutěžit s ostatními regiony nebo státy. Dobře, regiony jsou někdy státy, ale je tady otázka, jestli budeme vynakládat spoustu peněz na to, abychom rovnoměrně rozvíjeli všechny regiony v EU. Ano, je to nutné. Já jsem z nové země, je mi to úplně jasné. Samozřejmě budu proto hlasovat oběma rukama. Nicméně na druhé straně si dokážeme představit, že toto zrovnoprávnění asi moc nepomůže Evropě konkurenci s ostatním světem. A to by mohl být jeden z důvodů, proč tento dokument takovýmto způsobem napsali a zaměřit se na ty sektory. A za druhé, také to vypadá tak, že v období krize se státy možná budou snažit převzít větší odpovědnost v rámci státu, aby dosáhly rovnoměrnosti uvnitř státu. Není to úplně snadné, protože spousta věcí je propojená. Nestačí kritizovat. Musíme navrhnout nějaké změny, musíme předložit protinávrhy. V tom smyslu, jak my současně na základě našeho přístupu chceme vylepšit regionální rozvoj a dosažení stejné úrovně životní úrovně v Evropě, ale přitom nepřijít o konkurenceschopnost vůči ostatním regionům mimo Evropu. Já myslím, že to je závažná otázka a myslím si taky, že komise začíná nás provokovat, abychom tímto směrem začali uvažovat. Tak to chápu já. Jen velice krátce bych chtěla říct, že všechny tyto obavy, co se týče mobilizace, vývojového potenciálu a tak dále, to bylo cílem v předchozím období a já myslím, že jsme eh, tímto směrem postupovali a zohlednili jsme regionální úroveň. Nicméně samozřejmě můžeme o spoustě věcí ještě mluvit, ale musíme také zohlednit to, že spoustu jsme toho už udělali. Nemluvíme o politice z 80. let. Mluvíme o politice z roku 2006 a ta je úplně jiná než ta, kterou jsme měli před 20 lety. Nicméně, chtěla bych říct, že vám všem mnohokrát děkuji za všechny připomínky. Bylo to podle mě opravdu prospěšné. Všechny vaše příspěvky. Vidím to tady tak, že jsme se dohodli, že předložíme otázku k ústnímu zodpovězení komisi a budeme se muset dohodnout, možná v rámci koordinátorů, jak ta základní otázka bude vypadat. Protože by to měla být otázka k obsahu a ne k politice a k postupům. Tak to vidím aspoň já a tak jsem také pochopila to, co jste říkali vy. A také jsem vyrozuměla, že někteří z vás si myslí, že bychom co nejdříve měli mít jednoznačné stanovisko výboru REGI obecně k této politice. A chtěla bych vám říct, že koordinátoři se dnes budou zabývat mým návrhem na vytvoření jakési pracovní skupiny v rámci výboru REGI se zástupci všech politických stran, skupin, která by pracovala na budoucí politice soudržnosti. A doufám, že teď mohu ukončit výměnu názorů s tím, že se vlastně dohodli na otázce k ústnímu zodpovězení a začneme tedy také pracovat na vytvoření skupiny, což by mohlo vést ke společnému postoji k budoucí politice co nejdříve. Takže když dovolíte, uzavřela bych to s tím a můžeme, já doufám, že komise, zástupci komise tady jsou, mohou se k nám připojit nebo ne? Point four opinion, Mrs. Deli opinion. This okay, one. so we move now to, okay. So we move now to um, uh, the, Madame Karima Deli. Dobře, takže nyní přejdeme k návrhu stanoviska paní Karima Deli, co se týče návrhu Rady na Evropský rok dobrovolnictví. Možná si vzpomínáte, že posledně, když jsme se sešli, proběhla taková výměna názorů o tomto stanovisku. Od té doby příslušný výbor informoval, ano, Já na chviličku udělám přestávku, abych umožnila kolegům, aby odešli a naopak přišli. Still, I would like to ask you to do it as fast as possible. Colleagues, we are starting. Kolegové, začínáme. Chtěla bych říct, že program výboru pro kulturu, který je příslušným výborem pro rok dobrovolnictví, byl změněn. My jsme se museli přizpůsobit a proto dnes máme na pořadu jednání bod, který se týká návrhu rozhodnutí Rady o Evropském roce dobrovolnictví. A chtěla bych dát slovo zpravodajce, paní Karimě Deli, aby nás seznámila se svými názory na předložené pozměňovací návrhy, protože, jak víte, měli jsme lhutu a máme víceméně 20 pozměňovacích návrhů, takže velmi krátce paní Karima Deli, všetně připomínek pozměňovacím návrhům, myslím, mohu poprosit. Madame la présidente paní předsedkyně, vážení kolegové. V první řadě bych chtěla poděkovat bývalým kolegům za efektivní práci, která nám umožnila vyhlásit rok 2011 rokem dobrovolnictví. Chtěla bych poděkovat také členům výboru REGI za pozornost a za pozměňovací návrhy, které vylepšují cíle textu Evropské komise. Myslím si, že všechny pozměňovací návrhy skutečně obohacují text a týkají se zásadních otázek, které by měly vést k tomu, že Evropský rok dobrovolnictví bude opravdu úspěšný. Vážení kolegové, chtěla bych něco říct ke kontextu, ve kterém se zabýváme tímto textem. Jak už jste říkala, paní předsedkyně, a jak víte, na posledním zasedání tohoto výboru jsme schválili zpravodaje pana Marka Skuriu. A ve snaze o transparentnost a etiku bych vás chtěla informovat o tom, že asi před deseti dny se ve Štrasburku konala schůze všech zpravodajů i stínových zpravodajů všech parlamentních výborů a politických skupin. A na této schůzky jsme se dozvěděli o zrychlení časového plánu, abychom to stihli za švédského předsednictví EU. Chtěla bych zdůraznit význam úlohy výboru, který byl požádán o stanovisko, protože se v něm podstatě projevuje úloha Evropského parlamentu. A jako nová poslankyně bych chtěla zdůraznit, že zvolený postup neodpovídal mým představám. Postup, který byl zvolen, spíše zpomaloval vývoj událostí, protože se mělo čekat, až Lisabonská smlouva vstoupí v platnost a s tím také související pravomoci Evropského parlamentu. Já jsem spíše zastávala názor, že je potřeba, aby se všechny výbory urychleně touto věcí zabývaly, včetně výboru pro zaměstnanost, rozpočet a tak dále. Aby se uspokojily požadavky švédského předsednictví. Ve Štrasburku byla navržena jednání o pozměňovacích návrzích. Stejně jako kolegové z ostatních výborů bych byla ráda, kdyby evropští poslanci, noví europoslanci, byli s tímto dokumentem seznámeni a také s vašimi stanovisky, což skutečně umožňuje vylepšit tento text. A proto si myslím, že teď je důležité, aby Výbor pro regionální rozvoj připomněl ambiciozní cíle, které má Evropský rok dobrovolnictví 2011 naplnit ve prospěch evropských občanů a ve prospěch solidarity. A proto mohu říct, vážení kolegové, že jsem si pozorně prostudovala vaše pozměňovací návrhy. Domnívám se, že skutečně obohacují text, rozšiřují ho, například o rozpočtové prostředky, ochranu dobrovolnické práce a uznání její hodnoty. Pokud jde o všechny pozměňovací návrhy, jsem velice spokojená. A skutečně k tomu mám jen několik poznámek, možná taková formální zpřesnění, která se týkají například návrhu pana Kellyho. Jde o změnu výrazu delikvenci a návrhu na výraz idleness. Děkuji vám za návrh, děkuji za věcné stanovisko a doufám, že toto stanovisko skutečně bude přínosem pro výbor pro kulturu. Děkuji. Paní Delio, nyní otevírám prostor pro vaše dotazy a připomínky. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych pouze ráda poděkovala paní Deli za to, jak rychle pracovala, protože bylo opravdu potřeba naši práci urychlit. My tedy vítáme také její pozměňovací návrhy, které ten proces učinili takovým jasnějším, pevnějším. A samozřejmě je jasné, že jsme Eh, museli tedy reagovat rychleji, než jsme očekávali. Ale to je v pořádku. Já mám také některé pozměňovací návrhy a velmi mě potěšilo, že pozměňovací návrhy paní Deli v podstatě vedly eh, k takové, mm, ke zvýšení profesionálnosti eh, dobrovolnictví. Mm, samozřejmě v Evropské unii jsou země, které už mají dlouhou tradici v dobrovolnictví, už mají nastavené jasné struktury. Zase máme země, které, pro které je to něco nového, kde se to teprve vyvíjí. Já tedy ve svých pozměňovacích návrzích se snažím navrhovat jakýsi systém eh, akreditací pro ty, kteří vlastně chtějí přejít k systému eh, placeného, eh, placené práce, tak abychom zabránili tomu, že lidé, kteří tedy se věnují dobrovolnictví, jsou vnímáni eh, jako lidé, kteří přináší menší přidanou hodnotu, protože vlastně nejsou zaměstnáni, řekněme. Eh, samozřejmě je potřeba také eh, dobrého vzdělávání, dobrého školení, v podstatě také bezpečnosti při práci, ochrany při práci a podobně. To jsou všechno věci, kterou, které mají zaměstnanci k dispozici. Takže tohle to jsou prostě takové osvědčené postupy, které by se mohly rozšířit z jedné země do druhé. Eh, děkuji za toto upozornění na osvědčené postupy, protože určitě to je oblast eh, v Evropské unii, kde to ještě plně nevyužíváme. Pan Kelly? Děkuji. Já jsem novým eh, poslancem je pro mě potěšením, že jsem zde stínovým zpravodajem a já si myslím, že dobrovolnictví mm, patří k oblastem, které nás odlišují od říše zvířat. Já si tedy myslím, že je to věc důležitá. Určitě si zaslouží mít svůj rok dobrovolnictví. Od té doby, co jsem přišel do parlamentu, slyším lidi, kteří říkají, že je potřeba, aby parlament se přiblížil eh, občanům a já si myslím, že právě tímhletím rokem dobrovolnictví eh, to můžeme učinit. Eh, máme zde některé pozměňovací návrhy, které sice jsou poměrně malé, ale důležité. Já jsem se třeba zaměřil na oblast sportu, protože Lisabonská smlouva nyní také vlastně obrací naši pozornost na tuto oblast. Já pocházím z Irska a v minulém roce jsme měli zprávu, která ukázala, že 50 dobrovolníků eh, působí v oblasti sportu. Kdybychom měli více času, tak bychom určitě mohli vypracovat lepší kompromisní návrhy, ale já věřím, že s tím se dá už pracovat. Pak jsme tady proti některým návrhům. A proč? Jednak tady, zde tady máme BOZP pro e, dobrovolníky, že by to mělo být univerzální. Já si tedy myslím, že v dnešní době už máme v podstatě univerzálně dostupné zdravotní pojištění pro všechny v Evropské unii. A potom také náš bývalý premiér Bertie Ahern mm, v podstatě říkal, že asi největší bariéra eh, k tomu, aby se lidé více zapojovali, byly právě náklady na pojištění. Potom pozměňovací návrh 3, tam se hovoří o potřebě zajistit, že dobrovolníci jaksi nenahradí eh, plně zaměstnané pracovníky a tak dále. Já si myslím, že to je v pořádku. Ještě se k tomu by měla vztahovat další věc, že jak je tedy vztah těch eh, lidí, kteří pracují na plný úvazek k, dobro, k dobrovolníkům. Protože nemělo by tomu být nutně tak, že ve všech případech by tedy zaměstnanci měli nahrazovat dobrovolníky. To je také otázka nákladů. Eh, jeden z našich významných sportovců teď vydal v Irsku knihu, věnoval se, eh, věnoval se tedy eh, této oblasti 50 let. A právě také se věnoval dobrovolnické oblasti a nevzal se za to ani peny. A také si myslím, že kdybychom do toho tedy teď eh, příliš zasahovali, tak by to mohlo působit až eh, prohibitivně, takže ještě se tedy vracím k tomu, že většina lidí, kteří nějakým způsobem se věnují dobrovolné činnosti ve svém společenství, tak dělá, protože o to někdo požádá. A pan Van Nestelrooy například podobně se obrátil i na mě, abych byl s tím novým zpravodajem a já tedy proto se tomu takto věnuji. Takže to byla jenom taková malá připomínka, já vám děkuji. Děkuji, další kolega nebo kolegyně. Mikrofon, prosím. Mikrofon? Das ist Wörgner? Okay. Also, dann darf ich nochmals beginnen. Herzlichen takže začnu ještě jednou. Děkuji mnohokrát, paní předsedkyně. Já věřím, že tenhle návrh si zaslouží chválu. Je to důležité téma. Já pocházím ze země, z Rakouska, kde máme obrovskou síť dobrovolníků. Eh, působí v ní asi 60 lidí. Já věřím, že tady je pár věcí, které jsou důležité. To sociální pojištění, sociální zabezpečení není vždycky úplně jasné. Například e, pro hasiče a další dobrovolnické organizace tam třeba není úplně jasně stanovené sociální zabezpečení a přitom e, tito lidé jsou tedy jasně e, k dispozici v jakémsi profesním vztahu. Takže já si myslím, že tady bychom měli přeci jenom nalézt nějaká pravidla Potom máme to zdravotní pojištění, já si myslím, že to je také velmi důležité, zejména pro organizace právě jako eh, hasiče, je, kde hrozí určité nebezpečí ohrožení na zdraví, tam je to obrovsky důležité mít to jasně stanovené a definované. A jinak eh, tedy doufám, že to bude eh, dobrý projekt. Sì, grazie <clears throat> Presidente. Io sono un membro supplente di Mm, questa commissione. Děkuji, jsem náhradníkem v tomto výboru. Zároveň jsem také zpravodajem pro tuto zprávu v kulturním výboru. Ehm, myslím si, že bych se k tomuto mě vyslovit a musím paní Karimě Deli také poděkovat za veškerou odvedenou práci. Musím proděkovat i ostatním členům výboru za všechny pozměňovací návrhy, které předloženy byly. Jak už bylo zmíněno, ve Štrasburku proběhla schůze se všemi členy dalších zainteresovaných výborů, Cílem bylo, aby Evropský rok dobrovolnictví byl podpořen co největším počtem skupin. A aby výbory spolupracovaly. Padla tady zmínka o rychlosti. To je poněkud nešťastné a je důležité zajistit určitou srozumitelnost v případě nezbytnosti rychlosti. Co se nesouvisí to se švédským předsednictvím ani tolik jako správným základem pro Evropský rok dobrovolnictví. Konkrétně se jedná o problém vstupu v platnost Lisabonské smlouvy. A když tomu dojde, tak podle právní služby Evropský parlament asi poskytne pouze stanovisko nám. A my se pak tomu vyslovíme souhlasně nebo nesouhlasně. Naším cílem je pochopitelně chránit roli parlamentu v tomto procesu. My jsme se posejít se zástupci Rady a švédského předsednictví a také s komisí, abychom zjistili, zdali je možné pracovat tak, abychom ty věci dotáhli do konce. Do konce roku. Na začátku ledna vstoupí v platnost Lisabonská smlouva a to bude jediný způsob, jak zajistit, že role parlamentu bude e, respektována. I když na to musíme trochu šlápnout, domnívám se, že švédské předsednictví a komise budou ochotny spolupracovat s parlamentem na návrzích, které procházejí výbory a že je také vezme v úvahu. Takže i když jde o určité zrychlení, myslím si, že bychom měli zajistit, aby text byl v takovém stavu, že eh, zdůrazní naší roli, protože jinak eh, ten předložený text získá buď ano nebo ne. A předseda kulturního výboru vyslal dopis všem šéfům výborů všech zainteresovaných výboru, aby vysvětlil otázky ohledně nátlaku na dotažení této otázky, takže skutečně to musíme urychlit a pokud se nám to podaří, tak posílíme roli parlamentu. Jakožto zpravodaj kulturního výboru, jsem vám plně k dispozici. Jsem také k dispozici zpravodaj za tuto skupinu, za tento výbor. Můžeme na tom spolupracovat. Rada se příští pátek sejde pro projednání této otázky a pak si myslím, že půjde o jakýsi společný přístup a pozměňovací návrhy, kdyby mělo jít o spolurozhodování, když to asi není nejlepší výraz poznámky, ale předtím, než dám slovo dalším řečníkům, máme tady některé návštěvníky z Rakouska, z parlamentu a šéfa regionálního parlamentu, pana Rasborchana. Vítejte u nás a děkujeme za návštěvu. Vracíme se k, k našim záležitostem Salvatore Carone. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych rád poděkoval paní Deli za odvedenou práci, protože se jí při mnoha příležitostech v textu podařilo zdůraznit význam Evropského roku dobrovolnictví a určitě bychom neměli přehlídnout fakt, že by se mohlo jednat o zásadní nástroj pro propagaci soudržnosti v Evropském společenství. Takže obecně se domnívám, že odvedená práce je velice užitečná. Navzdory tomu, že je tady celá řada pozměňovacích návrhů, si myslím, že výbor by k tomu měl dát pozitivní stanovisko. Jsou tady pouze dvě věci, na které bych rád poukázal. V případě tohoto stanoviska vlastně dáváme základ který vytváří Evropský rok dobrovolnictví. A jsou tady některé výrazy v materiálu, které podle mě nás ubírají směrem, který není zcela v působnosti toho, o čem tady jednáme. Ale obecně řečeno, musím říct, že si to velice cením a že to bude také posíleno navýšením rozpočtu. To by byl pozitivní vývoj. Čili odvedená práce je podle mě velice dobrá. Zároveň bych rád zdůraznil, co už uvedl pan Skuria, s ohledem na to, že od konečného rozhodnutí nás dělí pouze týden. Měli bychom pracovat co nejrychleji. Pan Angiukakis. Děkuji, já bych rád zdůraznil, jak dobrá, jak dobře dopadla práce kolegyně Deli. Ovšem, musím zde udělat dvě, tři připomínky, které možná trošku zklamou, ale v budoucnu nám pomůžou. Já si totiž myslím, že v podstatě všichni jsou dobrovolníci, ale to nás samozřejmě nevedlo eh, k tomu, že třeba bychom ustanovili eh, Evropský rok politických stran, ačkoliv my tam často pracujeme také dobrovolně a eh, mohlo by se to tedy zohlednit. Za druhé, víte, co se zatím skrývá Žijeme v kapitalistické společnosti, máme nezaměstnanost, hospodářské krize, finanční krize a v Řecku je to ještě o hodně horší. A proto v skutku potřebujeme solidaritu, pomoc a pomoc dobrovolníků. A teď Jde o to, že vládní strany velmi často nejsou schopny řešit sami všechny tyto krize a problémy. Takže teď mám otázku, o koho tady jde? Co třeba měli bychom mít dobrovolnické policisty? Já jsem slyšel, že prý něco takového existuje v Itálii a starají se o přistěhovalce které potom posílají za eh, mříže. Takže chtěli bychom mít něco takového také, když nemůžeme eh, v všechny tyto lidi zaměstnat. V Řecku například chybí oficiálně eh, asi obrovské počty eh, eh, hasičů, protože jich máme tedy eh, podle oficiálních čísel 8 tisíc, ale chybí jich mnohem vyšší číslo, které se doplňuje tedy právě z řad dobrovolníků. Potom tady máme tady také souvislost s mládeží a podobně. A pokud tedy se tomu nebudeme věnovat, tak tu potřebu nikdy nepokryjeme. Děkuji. Paní Deli? Paní Deli, po panu Stelianovi. Děkuji, paní předsedkyně. Já bych se rád ujal slova jakožto bývalý dobrovolník. Z tohoto hlediska bych musel říci, že členství členství v mé frakci je dobrovolné. Jsem také dobrovolný člen nevládní organizace, takže i já jsem zapojen do dobrovolné práce. Jsem rád, že pokračujeme v diskusi na toto téma a myslím si, že v úsilí bychom měli pokračovat. Já jsem souhlasil s eh, dřívějším stanoviskem parlamentu o dobrovolnictví a měli bychom povzbudit dobrovolné zapojení všech občanů. Bohužel u nás v Bulharsku nemáme aktivní parlament, který by nějakým způsobem toto upravoval nebo reguloval. Když jsem byl ještě já v parlamentu, tak v rámci našeho mandátu jsem já inicioval návrh, který by vyřešil právně vztahy mezi dobrovolnými organizacemi a to v rámci veřejného pořádku, v rámci dobrovolného hasičství a dalších věcí. A tento návrh byl odmítnut socialisty, kteří měli tehdy většinu v parlamentu a já jsem nevěděl proč, protože se jedná o skutečně o sociální činnost. Nyní máme jedinou organizaci dobrovolnou, to jsou, uh, to je Červený kříž, který je skutečně dobrovolný já se domnívám, že vyhlášení roku 2011 za rok dobrovolnictví bude mít pozitivní dopad. A věřím, že to povede jak, k jakémusi povzbuzení bulharského parlamentu, aby odhlasoval zákon, který podpoří dobrovolnictví u nás. Děkuji paní Stojanové, paní Deli, jestli můžete v rychlosti uh, reagovat. Ano, protože se bude o tom hlasovat zítra. Vážení kolegové, děkuji vám mnohokrát za veškeré vaše komentáře dobrovolnictví, co se mě týče, je něco, co nemůže nahra- nahrazovat sociální politiku. To také není naším úkolem vyplňovat prázdná místa, které náležejí vládě. Dejme tomu, co se týče policie a ty poznámky, které o tom padly, s tím plně souhlasím. A vy se domnívám, že také. Ale také bych ráda doplnila něco o, o sociální ochraně a zdravotnictví. Protože mnohé už tady padlo od dobrovolnících, kteří pracují v lokalitách, kde jsou problémy s asbestem, onemocní a pak mají problémy a my musíme zajistit, aby rok dobrovolnictví umožnil mladým lidem účastnit se principu solidarity a sociální ochrany a myslím si, že to musí zajistit náš výbor. Eh, připomínám kolegům, že budeme o tom hlasovat zítra, takže nyní přecházíme k bodu 6 s účastí generálního tajemníka. generální tajemnice DG Katriny Maternové a Nyní se vrátíme eh, k cílům hodnocení následného, pro, následného hodnocení programu politiky soudržnosti. Bylo zahájeno ex post hodnocení období 2000-2006 a ta to syntéza zpráv bude završena v březnu roku 2010 a snad se nám podaří pak získat úplnou prezentaci a úplnou zprávu a teď žádáme zástupce DG Regio, aby se s námi podělili o, výsledcích, o výsledky první zprávy, aby ti z vás, kteří toto o to mají zájem, měli předstih ohledně té finální zprávy, v břez, která přijde v březnu 2010. Takže eh, žádám zástupci, sukyně Maternovou, aby se ujela slova. Můžete mluvit slovensky, no i kdybych mohla, tak budu pokračovat v angličtině. Dobré odpoledne všem. Je pro mě velkým potěšením tu s vámi být a podělit se s vámi o metodologii a naší práci a o některé úvodní informace a výsledky, které vyplývají z ex post hodnocení programu 2006 až 10. Paní komisářka Hybnerová, paní Hybnerová byl správně řekla, že se jedná o komplikovanou oblast. A zmíním se o tom, proč. Komise byla kritizována v případě politiky soudržnosti, ale i v jiných případech za to, že nemáme řádnou politiku eh, pro provádění uh, hodnocení ex ante i ex post. My jsme se tam vzali k srdci a během posledních několika let eh, jsme se snažili se podívat trošku mimo a zaměřit se na programy a projekty, které s tím souvisejí, s tím, abychom zajistili organizaci hodnocení, tak aby poskytl lepší obrázek ohledně politiky soudržnosti. Všichni v tuto politiku věříme, ale je notoricky problematické eh, nastolit diskusy, která by podpořila tvrzení ohledně výhod politiky. Čili já bych eh, vám ráda poskytla některé informace o tom, čemu čelí hodnotící tým. My jsme měli asi 230 programů v minulosti ve výši 6 milionů a 6 miliard. Je tady celá řada typů, různých struktur, různých typů projektů které se hodnotí a pak jsou tady ještě dva prvky, které nám to komplikují, protože je to komise, která provádí hodnocení ex post, ne členské státy, je to pouze několik členských států, které to provádějí. A pak je tady otázka dostupnosti údajů, protože komise je o dva stupně mimo to, co se děje, o dva stupně vzdálena od toho, co se děje na místě. Co se týče údajů, neexistují společné indikátory, které by nám umožnily eh, sjednotit hodnocení napříč různými hranicemi nebo limity. Také co se týče eh, odpovědnosti, tento prvek je prevalentní už tradičně a my se to snažíme zvrátit, snažíme se eh, přecházet s některými inovativními přístupy. Takže co se v našem případě udělalo v rámci Expo zhodnocení 2000-2006? je to, že jsme se odklonili od takového toho hodnocení, kdy jsme hodnotili doslova celý vesmír, ale hodnotí, se, snažíme se hodnotit podle cílů vlastně jednotlivé balíčky, které podrozdělíme do 14 různých balíčků nebo pracovních programů. A co dostanete dnes, abych nějak zmírnila očekávání z dneška. My nemáme to plné hodnocení ještě teď. Ty výsledky budeme dostávat průběžně až do března roku 2010 a nyní máme pouze čtyři o kterých bude mluvit Veronika a my se snažíme se odklonit od omezených tematických hodnocení, politika soudržnosti a rozvoji venkova k větším, kdy se prostě díváme celkově na cíle nebo tematické podle nástrojů, podle jednotlivkových nákladů na ty větší projekty. A jedna z věcí, o které tady budeme mluvit, je hodnocení eh, systému implementace a managementu Čili my se to snažíme podrozdělit na menší hodnocení a vlastně se vytvořit obrázek, takovou mozaiku toho, co politika odvádí v jednotlivých oblastech. Jistě to není dokonalé, je tady prostor pro zlepšení, ale už víme, že se nám podaří dosahovat určité struktury a určitých přesnějších výsledků než v minulosti. Zároveň všechny ty výsledky bývají zveřejňovány na našich webových stránkách a Zároveň organizujeme konference, workshopy, slyšení s hodnotiteli, s akademiky a zároveň se pokoušíme zkoumat metodologii a udělat něco pozitivního do budoucna. A také zmíním konferenci, která proběhne na konci tohoto měsíce ve Varšavě, bude tam předseda komise, pan Samický. Je to o hodnotících metodologiích do budoucna, což eh, svede dohromady hodnotitel ze všech členských států, plus lidé z akademické oblasti a lidé z mezinárodních institucí, eh, kteří všichni řeší podobné problémy a ta, tak, abychom zorganizovali seminář ohledně toho, jak prostě eh, lépe řešit věci do budoucna. Nevím, jestli je to čitelné nebo srozumitelné, ale to je pro vaši představu, abyste... Aha, vy už to máte k dispozici. Bohužel na to nevidím. Tady z toho je patrné, eh, že jsou tady balíčky, 14, které se rozdělí do čtyř. Management a implementace to je balíček, z něhož už máme dnes výsledky, pak tady máme data block, schromažďování údajů, a jednotkové náklady větších projektů. Potom tematický blok, eh, podpora podniků, klimatické a environmentální změny, doprava, strukturální změny, globalizace, gender a demografie a rozvoj venkova, o tom bude mluvit Veronika těch posledních dvou. A potom eh, blok pro modelování, jsou to makroekonomické nástroje, které se používají Hermin Costa Trans Tools. What a little bit... Já jsem trošku váhala, jestli vám mám tyto věci dávat, zvlášť protože máte kopie. Nechtěla jsem tam dávat nějaké celkové věci, celková zanutí, protože to je trošku předčasné protože zatím máme jenom čtyři hodnocení a ještě nám chvilku potrvá, než budeme mít celkový výsledek. Ale to, co z toho zatím vyplývá, ukazuje, že už jsme toho hodně dosáhli, hodně se toho podařilo s touto politikou v minulosti, ale projevují se tam určité strukturální slabiny. A jedna z nich spočívá v tom, že nám chybí strategické zaměření v některých oblastech. To je věc, která se dá vylepšit. Další koncentrace zdrojů, a větší zaměření na výsledky. Ale opakuji, protože jsme se zpracovali, můžete vrátit předchozí slide? Protože jsme se věnovali především tomu dolnímu levému bloku, tematickému bloku, já myslím, že právě tam budeme mít lepší a strukturovanější náhled na jednotlivé výsledky. A doufám, že tam nám z toho vyhodnocení vyplyne mnohem víc. Tolik tedy několik slov na úvod a Veronika vás provede těmi čtyřmi hodnoceními, která už jsme provedli a potom můžeme odpovědět na otázky. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Takže já se nejprve budu věnovat hodnocení manažerských systémů a systému implementace. A Katarina už říkala, že jde o systémy, které jsou zavedeny za účelem implementace politiky soudržnosti. Tuto studii provedl, eh, provedlo Centrum pro eh, výzkum eh, politiky EU v Glasgowě. Vedl ho profesor John Bachtl z Rakouské konzultační společnosti. A tomuto hodnocení se věnovalo přes 50 hodnotitelů co se týče implementačních systémů pro politiku soudržnosti. Hodnocení se zabývalo návrhem programů, výběrem projektů, finanční zprávou, podávání zpráv o hodnocení a partnerskými vztahy. A ze všech těch 14 balíčků pro vyhodnocení právě tento nejvíce zaměřoval na eh, evropskou desítku, protože jsme si říkali, že je opravdu důležité pochopit, jak dobře členské státy, které přistoupily k Unii v roce 2004, zavedly systémy pro implementaci politiky soudržnosti. Pro toto hodnocení máme k dispozici obrovský objem materiálu. Všechno je to na našich webových stránkách. Pokud vás to zajímá, podívejte se tam. U té evropské desítky jsme do hodnocení zahrnuli národní hodnotící zprávy, to znamená máme hloubkovou zprávu pro tyto systémy pro každý z těchto deseti členských států. A tam jsou velice zajímavé a konkrétní výsledky zhodnocení u těchto zemí. Nicméně celkové závěry, které si z toho můžeme vyvodit, jsou takové, že především pro těchto deset států byly zavedeny systémy pro správné čerpání zdrojů v rámci politiky soudržnosti v letech 2000 až 2006. A já myslím, že je důležité říct, že to je velký úspěch samo o sobě. Další věc, ke které dospělo hodnocení, je to, že možná některé systémy byly moc složité, na začátku toho období bylo hodně byrokracie, nicméně systémy byly zeštíhleny a zefektivnily se v průběhu času. A další věc je to, že v těchto deseti státech vidíme pozitivní vliv na domácí systémy zprávy. Myslím, že Polsko bylo zvlášť dobrým příkladem. Systémy pro politiku soudržnosti se začaly převádět i v oblasti nebo do oblasti národních politik. Jeden z hlavních závěrů tohoto vyhodnocení, jak pro těchto 10 členských států, tak pro 15 států je ten, že je potřeba posílit strategickou zprávu, strategický management, to znamená zaměření na to, čeho bylo dosaženo v rámci politiky soudržnosti. Na rozdíl od zaměření na to, jestli se prostředky vynakládají, jestli se vynakládají správně. To je důležité, ale nemůže to být samoučelné. Musíme se hodně zaměřit právě na výsledky. Doporučení, která vyplývají z toho hodnocení, se hodně zaměřují právě na tu otázku většího důrazu na výsledky politiky. Konzultanti doporučují, že komise musí hrát větší úlohu v propagaci institucionální kapacity, protože z tohoto vyhodnocení i další vyhodnocení stále více vyplývá, že otázka zprávy a řízení stále více vystupují do popředí a jsou naprosto zásadní pro účinnost politiky. Konzultanti doporučili, abychom se víc zaměřili na vedení u politiky soudržnosti a také na výměnu osvědčených postupů mezi členskými státy. To znamená, pokud některé členské státy zavedly nějaké dobré postupy, dobré správní postupy, měly by se o to podělit s ostatními a pomoct členským státům navzájem se od sebe učit. Takže v současné době jsme ve stádiu diskuze o zjištěních z tohoto hodnocení a o důsledcích pro budoucnost politiky. Chceme se k některým zjištěním vrátit, až budeme mít zjištění z další hodnocení. Takže až budeme mít závěry o účinnosti politiky, musíme se vrátit zpátky k věcem, které souvisejí s implementací a její účinností. Protože samozřejmě nechceme dokonalé systémy implementace, pokud výsledky z hlediska politiky pak nejsou účinné, potřebujeme obojí. Šlo tedy o velké hodnocení, bylo tam hodně materiálu pro hodnocení. Nyní bych přešla k mnohem menší studii, která se týkala Evropského fondu pro regionální rozvoj a otázky pohlaví a demografie. Obě tato témata, pohlaví a demografie, se většinou považují za spíš relevantní pro Evropský sociální fond. Nicméně my jsme se chtěli zamyslet nad tím, do jaké míry jsou podstatné i pro Evropský eh, fond regionální. Hodnocení provedlo italské konzorcium Hodnotitelé dospěli k závěru, že obě témata jsou podstatná pro regionální fond, nicméně jsou mezi nimi rozdíly. Pokud je o demografii a demografické otázky nebyly vysoko na seznamu priorit v roce 2000, kdy se tyto programy zpracovávaly, nicméně vyhodnocení ukazuje, že ERTF podpořil příslušné projekty, aby regionům pomohl řešit problémy související s demografickou změnou. Pokud je o otázek pohlaví, to byla horizontální priorita pro regionální fond už v roce 2000. A v těch programech je toho hodně o otázkách pohlaví. Nicméně hodnocení dospívá k závěru, že to byla spíš slova než skutečné kroky. Relevantní projekty byly podpořeny, máme příklady v tom hodnocení, ale Zaměření na otázky pohlaví bylo někdy spíš ve vztahu ke splnění nějakých požadavků a ne, aby se opravdu něčeho dosáhlo, takže to bylo spíš samoučelné. Takže hodnocení doporučuje, že otázky pohlaví i demografie by měly být prioritou pro ERTF, pokud jsou podstatné pro dané regiony. Já myslím, že to je důležitá věc. A další věc, která z toho hodnocení vyplývá, je to, že důležitá je místní úroveň. Jak z hlediska otázek pohlaví, tak demografie. Obě oblasti vyžadují národní legislativu, ale velkou úlohu musí hrát i místní úroveň, protože to může mít také značný dopad ve vztahu k těmto věcem. Náš vlastní názor na generálním ředitelství je ten, že musíme být opatrní, co se týče horizontálních priorit v budoucnu, protože pokud jich budeme mít moc, může se stát, že nebudeme mít žádnou skutečnou prioritu. Takže otázka stojí, pokud máme seznam horizontálních priorit, nejdřív bychom měli regiony vyzvat, aby se rozhodli, které z nich jsou nejdůležitější právě pro ně, pro ty regiony, místo toho, abychom měli dlouhý seznam 10-12 horizontálních priorit, které musí dodržovat úplně všichni. Další hodnocení, o kterém budu mluvit, se týká ERDF a rozvoje venkova. To byla nejmenší studie ze všech hodnocení opravdu taková průzkumná studie, experimentální studie. Posuzovali jsme pouze pět členských států, abychom zjistili, jakou úlohu hraje ERDF ve vztahu k rozvoji venkova v těchto členských státech. Studii provedla rakouská konzultační firma Metis. A první věc, se kterou se studie potýkala, bylo to, že není žádná jednoduchá definice ani venkovských oblastí, ani rozvoje venkova. To tedy byla první výzva pro hodnotitele. A je to ještě větší výzva proto, protože rozvoj venkova je často definován odlišně v jednotlivých členských státech. A to, co představuje venkov v jednom členském státě, jinému členském státu nepřipadá dost venkovské. Souvisí to s kulturními tradicemi, s historickými faktory, které ovlivňují vnímání toho, jaká oblast je či není venkovská. Navíc, pokud jde o rozvoj venkova, nemáme jedinou teorii rozvoje venkova. Rozvoj venkova vychází z nejrůznějších ekonomických teorií. Vyhodnocení zjistilo, že ERDF značně přispívá k rozvoji venkovských oblastí. A v zemích, kterými jsme se zabývali, to bylo asi 25 Asi 25 ERDF se vynakládalo ve venkovských oblastech. Nicméně, co se týče vnímání ve venkovských oblastech, tam jim nepřipadá, že takové zdroje se skutečně v těchto oblastech vynakládají. Hnacím motorem ERDF jsou slabší oblasti, ať venkovské či městské. A vyhodnocení dospělo k tomu, že tento přístup je pro e RDF správný. Nicméně zase věc, která se objevuje ve vyhodnocení neustále, je to, že je důležitý místní rozvoj. A mechanismy místního rozvoje by mohly posílit viditelnost a relevantnost ERDF, jak ve venkovských oblastech, tak v oblastech městských. A poslední studie, o které se krátce zmíníme, se zabývala jednotkovými náklady velkých projektů. Je to tedy něco úplně jiného. Jak říkala Katarína, je to takový obrázek, rychlý obrázek z nejrůznějších pohledů, úhlů a doufáme, že na konci z toho vyplyne ta celková zpráva. Nicméně tato studie se zabývala hla, velkými projekty, které jsou projekty infrastruktury přes 50 milionů eur, co se týče hodnoty. A tam je samostatné rozhodnutí komise a je tam také požadavek analýzy e, účinnosti vynakládání těchto nákladů. A my na našem generálním ředitelství jsme se zajímali o to, jestli je možné podrobněji posoudit jednotkové náklady těchto velkých projektů. Studii provedlo konzorcium, kam patřilo AGL forenzní účetní, Faber Monzel, inženýři a Frontier Economics. Takže jsme byli rádi, že jsme mohli zapojit i konzultanty, kteří byli noví, ale kteří opravdu vědí, o čem mluví a kteří se zabývali velkými projekty infrastruktury. Byl to projekt IVRDF a budeme z toho ještě vycházet v budoucím hodnocení. Studie zjistila, že polovina posuzovaných projektů přes, překročila rozpočet. Na druhou stranu to znamená, že polovina překročit nerozpočila. 75 se spozdilo, ale důležité podle mě je to, abychom si to tolik nevyčítali, že to vlastně odpovídá mezinárodním normám. Nejsme lepší než mezinárodní normy, ani horší než mezinárodní normy. Hodnocení dospělo k závěru, že potřebujeme větší zaměření na analýzu rizika a omezování rizik ve velkých projektech a předložilo určitá doporučení, jak to udělat. A jak bychom například mohli rozdělit riziko mezi komisi a členské státy, a jak přistoupit ke struktuře nákladů pro velké projekty. Ale jedna z věcí, které nás opravdu v této studii zajímaly, bylo to, jestli by bylo možné a proveditelné zpracovat veřejně přístupnou databázi jednotkových nákladů velkých projektů infrastruktury s tím, že by to mohlo představovat jakási měřítka nebo východiska pro všechny politiky soudržnosti. Nejde o to, že řekneme, že všechny projekty dálnic musí mít určitý určité náklady, ale jde o to, abychom začali porovnávat podobné projekty. Podívali se na náklady a pomohlo by to také členským státům při přípravě návrhu projektu. Studie dospěla k závěru, že něco takového proveditelné je a také dospěla k závěru, že nemáme zatím žádné databáze a je to mezera, kterou by generální ředitelství region mohlo zaplnit. Mohli bychom to udělat my a znamenalo by to přidanou hodnotu z hlediska poznatků, které máme v EU a pomohlo by to také členským státům zpracovávat velké projekty. Už jsme začali mluvit s EIB o tom, jestli bychom se mohli podělit o informace a postupovat takto. Takže databáze, které se zpracovaly v rámci tohoto kontraktu, se budou dále rozvíjet při hodnocení Fondu soudržnosti a ISPI, což začne začátkem příštího roku a bude to pokračovat až do roku 2011. Tolik tedy takový malý obrázek čtyř studií, které do 14. byly hotové a jak říkala Katarína, můžeme se k tomu ještě vrátit a jakmile budeme mít další výsledky, podělit se s vámi i o ně. Děkuji. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát za tuto prezentaci a nyní zase dávám prostor eh, pro vaše otázky a připomínky. Dnes o ničem nemusíme rozhodnout. Tady opravdu jde pouze o to, abychom lépe porozuměli eh, rozměru hodnocení politiky soudržnosti. Takže prosím. Děkuji, ono je vždycky velmi zajímavé eh, jít zpátky a podívat se na projekty, o kterých si myslíte, že všechno víte a vidět vlastně, co za nimi stojí. Mě trošičku vyděsilo, když jste hovořila o těch horizontálních prioritách a genderu a demografii a prioritách, které se na to vztahují. Vy jste vlastně varovala před tím, abychom neměli těch priorit příliš mnoho a já chápu proč, ale přeci jenom si myslím, že tyto priority bychom neměli odstraňovat, protože to byly těžce vybojované priority. Nebylo jednoduché, aby se tam dostali eh, v tom smyslu, že eh, fungují jaké, jako jakési kontrolní seznamy ve chvíli, kdy se udělují eh, finanční prostředky. To znamená, aby se uznávaly určité sociální požadavky, takže tyhle ty věci za ty jsme se velmi zasazovali po dobu eh, řady let a mm, opravdu bych varovala před tím, abychom to teď nějak podkopávali. Děkuji, paní Angokakis. Děkuji, paní předsedkyně. Děkuji také za tuto iniciativu a děkuji oběma zástupkyním komise za jejich prezentaci. Já jenom doufám, že také v budoucnu budeme mít něco podobného zde. A já mám tři otázky s vaším dovolením, paní předsedkyně. Za prvé jde o, ty, o těch pět zemí, kde proběhla kontrola fondů soudržnosti, které přesně země to byly. Druhá otázka, to se týká toho kritéria regionů. V této studii je tam také zváženo procento zemědělské produkce, nebo to nehraje vůbec žádnou rody, roli. To znamená eh, zemědělské výnosy. Je to také kritérium pro eh, tedy ve chvíli, kdy se stanovovala ta kritéria, či nikoli? A za třetí, Mělo by na národní úrovni dojít k vypracování podobných studií pro hodnocení politiky soudržnosti? Možná by bylo zajímavé, kdyby tyto studie tedy existovaly i v jednotlivých zemích, protože pak bychom měli jaksi eh, širší informace. Děkuji. Paní Šletra, please, prosím. Já ja, Děkuji. Nejprve mě zajímá, zda tuto studii dostaneme plně k dispozici. Mě by například zajímalo to hodnocení některých eh, konkrétních otázek, například právě genderu, a genderového mainstreamingu. Bylo zde už zmíněno, že to byl velký a těžký boj Evropského parlamentu od roku 2000. My jsme tuhle tu oblast značně vylepšili, vylepšili, také jsme předložili vlastní studii, která v podstatě dochází k závěru, že opravdu je rozdíl, zda ty finanční prostředky eh, přidělujeme eh, podle jednotlivých genderů, eh, genderově specificky takzvaně, či zda jsou ty programy genderově neutrální. A eh, hodně se tedy o tom diskutuje, mm, jakým způsobem se třeba je ovlivněna infrastruktura, že ženy třeba mají jiné potřeby než muži, Existují také potřeby statistik, které se tedy zaměřují na jednová, na jednotlivá pohlaví, to znamená zase genderově specifické statistiky. Pak nesouhlasím s jednou věcí, kterou jste zmínili, a sice, že tyhle ty všeobecné zásady já si nemyslím, že to jsou nějaké průřezové, eh, průřezová kritéria, ale je to v podstatě základní kritérium, že by to tedy nebylo zásadně důležité. Já si myslím, že to důležité je, jednak to je ve smlouvách a za druhé je to eh, opravdu naléhově nutné, protože eh, například v oblasti, ze které pocházím, máme analýzy, které dokazují, že se to prostě nedělá, že ty zásady jsou sice stanoveny, ale že k tomu prostě nedochází. To se tedy týká těch specifických zájmů žen, konkrétních zájmů žen, které je potřeba zohledňovat. Potom zde máme také otázku e, rizika a analýzy nákladů a přínosů daných projektů. E, tyto věci se ze strany komise často ignorují a opravdu nebyly důsledně eh, tedy přeskoumávány, takže mě by zajímalo, jednak zda dostaneme závěry, které jste učinili z této studie, zda je dostaneme písemně, či zda bychom je mohli dostat písemně. A jinak věřím, že je potřeba ještě větší diskuse o tom, a jak zajistit, abychom opravdu měli v budoucnu méně byrokracie, ale zároveň jsme dobře dodržovali ty stanovené zásady. Děkuji. Děkuji, pan Tojre. Děkuji, paní předsedkyně. Já mám otázku týkající se hodnocení managementu či zprávy Eh, často tedy slyšíme, že se z regionu navrhuje zjednodušení postupů pro ty projekty. Eh, nakolik tahle ta otázka hrála roli a nakolik ti projektoví partneři, jako jsou eh, třeba jednotlivé komunity a podobně, byly dotazovány ohledně své spokojenosti, co se týče těch pozměňovacích návrhů pro zlepšení. Děkuji. Možná ještě jednu otázku, pan Cel. Děkuji, paní předsedkyně. Jsem velmi vděčný za to, že tahle ta studie byla eh, vypracována. Jak už jsem říkal, já jsem novým členem parlamentu, stále se učím, takže se vlastně vracím k rozpravě, kterou jsme měli na začátku eh, dnešního zasedání. Tam jsme velmi angažovaně hovořili o dokumentu, který v podstatě ještě neexistuje který každopádně se k nám oficiálně nedostal a jehož odesílatel je také úplně nejasně definován. Takže pak tady máme podpůrné strategie od roku 2014 pro, rok, pro Evropskou unii. Eh, na druhou stranu já se tedy dívám na vaše studii, samozřejmě mě velmi zajímají její výsledky. Doufám, že tyto studie budou pokračovat protože politika soudržnosti sice dosáhla mnohého, ale zároveň zde jsou slabiny ve strategickém zaměření při vydávání zdrojů a také při mm, prezentaci výsledků. To, co říkali kolegové a kolegyně, už ukazuje, že tedy Evropská unie v rámci politiky soudržnosti podporuje mnohé, ale vlastně nevíme, jaká je účinnost této politiky, jaké jsou její dopady. A já si myslím, že to je také jakýsi apel na nás, na všechny zde, abychom se tomu věnovali intenzovněji i zde ve výboru, zejména tedy ve chvíli, kdy reálně už bude platit Lisabonská smlouva. Tak, abychom tedy na jedné straně věděli, kam směřují prostředky Evropské unie kam přesně se dostávají, ale také jaký dopad eh, mají. Takže ještě jedno tedy děkuji za, tu, za tyto studie a doufám, že tedy ty výsledky přeci jenom dostaneme ještě i detailně. Děkuji a nyní možná kolegyně požádám, aby reagovali a pak si vezmeme další skupinu otázek. Mnohokrát děkuji. Děkuji za to, je vidět, že to nebyl nadarmo strávený čas na těchto složitých hodnoceních. Ještě opakuji, že se jedná o následné hodnocení za období 2000 až 2006. Díváme se tedy zpět. A proto ten pán, který se ptal na toto a na diskuzi o zjednodušení současných pravidel, k tomu se tady budu znovu vyjadřovat zítra dopoledne. Budeme mluvit o zjednodušení současných pravidel pro současné období 2007 až 2013 ani nemluvě o tom, jaký bychom mohli mít názor na období po roce 2013. Takže každé z finančních období má samostatnou regulační strukturu, která ovlivňuje implementaci a snad ty dobré věci, které se osvědčily, nebudou zrušeny v dalším období. Ale ta struktura, ten regulační režim je vždycky ušitý na míru každému finančnímu období s důrazem na otázky, které jsou nejaktuálnější v dané době. Takže jedna ze zásad, která se projevila v období 2007 až 2013 a v této regulační struktuře, byly zvýšené obavy o finanční zprávu. A o tom diskutujeme, projednáváme to teď v radě a snad to budete také brzy projednávat vy v parlamentu, a totiž jak zjednodušovat marže, některá pravidla, aniž bychom podkopali ty základní pilíře architektury současného období. Tady jde o minulost, tady jde o předchozí období. A souhlasím s vašimi obavami, protože dvě dámy to zmínily, ještě se k tomu vyjádřím. Politika z hlediska pohlaví. Problémy vyvolává jakási inflace horizontálních priorit. Měla to být obecná připomínka, netýkalo se to této genderové priority jako takové. Já naprosto souhlasím s tím, že to byla tvrdě vybojovaná bitva. Ano, zůstanou klíčové principy jako horizontální priority. Ale teď máme jakousi inflaci všelijakých dalších horizontálních politik nebo priorit. A já myslím, že jde o to, abychom správním orgánům v budoucnu dali možnost. Některé zůstanou jako horizontální priority, ale neměli bychom tam dávat, zapracovávat každé téma, každé aktuální téma, každé téma, která vznikne v minulosti, aby se z toho vždycky nestala horizontální priorita. O to nám jde. aniž bychom ohrozili ty otázky pohlaví. Ano, já souhlasím. Projekt může vypadat jinak a mohl by vypadat jinak, pokud se v tom promítnou i tyto věci ve stádiu programování a plánování. Pokud je o dostupnost pro veřejnost, všechny ty studie jsou k dispozici na webu. A webové stránky máte v prezentaci na poslední straně, v tom materiálu, který jste dostali. Nemáme to tady? Ano, máme to tady? Malý okamžik. Ano, tady to je. Poslední řádek na této stránce. Tam je ten odkaz, příslušný webový odkaz. Na straně 3, omlouvám se, je to strana 3. Pod nadpisem Inovativní přístup. Tam jsme mluvili o transparentnosti. A nás velice zajímá zpětná vazba od vás, protože to pomůže jak eh, s přípravou celkové zprávy, tak pro budoucí vyhodnocení. Pomůže to konzultantům, pomůže to i nám při řízení práce konzultantů. Na těch webových stránkách jsou také zadání jednotlivých studií, takže uvidíte, co jsme po konzultantech chtěli. Budete moct sami posoudit, jak dobře se toho zhostili. Ve světě eh, konzultantů ne vždycky máte na konci dokonalý výsledek, takže ano, můžete se zapojit i do této debaty. Co se týče rozvoje venkova a debaty, co je a co není venkovská oblast, ta už probíhá nějakou dobu. Teď to vypadá tak, že každý využívá definici OECD. To, co se dělalo v rámci vyhodnocení, bylo v kontextu definice OECD. To znamená, že to vychází z hustoty obyvatelstva, a to znamená, že jednotlivé oblasti dělíme na městská a venkovská podle hustoty obyvatelstva a těch pět zemí, které jsme si vybrali pro studii, byly Francie, Německo, Polsko, Švédsko a Španělsko. A byla tam ještě jedna další otázka, na kterou odpoví Veronika. A já myslím, byla tady ještě další věc k tomu, proč podobné věci neprobíhaly ve všech členských státech. Odpovědnost za vyhodnocení má jak komise, tak členské státy. Členské státy a správní orgány odpovídají za vyhodnocení ex ante a také za to, co teď v tom novém období představuje průběžné hodnocení. To znamená, že musí provádět hodnocení, když se musí provádět obojí. A komise odpovídá za vyhodnocení ex post. Mně osobně by se líbilo, kdyby se na tom víc podílili členské státy. Aby se vyhodnocení účinků politik v členských státech eh, účastnili členské státy. Některé státy to dělají, není to povinné, ale je to jedna z věcí, které bychom chtěli projednat do budoucna. Chtěli bychom to posílit. Takže můžeme pokračovat. Paní Deli, další otázka. Merci pour votre présentation. Děkuji za prezentaci. V této studii v těch pěti zemích zohledňujete rozvoj, protože to může mít účinek na takovouto politiku, pokud mluvíme o rozvoji měst, infrastruktuře a tak dále. Jan Olbricht. Já mám otázku. která se týká obecně struktury vyhodnocení. Rozumím tomu tak, že vy zpracováváte hodnocení ex ante, když už probíhá další období. To znamená, že připravujete nějaké programovací období, aniž by bylo k dispozici vyhodnocení. Teprve potom se zpracovává vyhodnocení, když už probíhá to další období. A vyvozujete z toho nějaké závěry. A z toho vyplývá otázka. Ty závěry se využijí po roce 2014, nebo se využijí už v současném období, to znamená 2010 až 2014? O co mi jde, když se ptám? Souvisí to se strategií. Možná je to diplomaticky řečeno, nicméně budu citovat. Dopad není maximalizován vzhledem ke slabinám v. To je velice diplomatické, ale pokud to mám správně pochopit, tak to znamená, že pokud by se zdroje víc zaměřovaly na strategické záležitosti, a tak to údajně tedy není, čili kdyby se víc zaměřili, zaměřili na strategické záležitosti, kdyby se zdroje víc zaměřili, to znamená, že se nezaměřují nebo ne dostatečně, ne tak, jak by měli, a kdyby se více měřili na výsledky, pak by výsledky byly bývaly lepší. A z toho vyplývá otázka, pokud máme k dispozici takovéto informace, jsme teď schopni už v průběhu určitého programovacího období poukázat na to, že toto jsou slabiny, které je možné napravit ještě v průběhu daného období, aniž by se čekalo, než skončí, protože jinak, nezlobte se na mě, ale celé to hodnocení je samoučelné. Samo o sobě je zajímavé, ano, ale otázka zní, jestli je prospěšné, v čem je prospěšné. A druhá věc, pozitivní věc, jsem velice rád, že z toho dokumentu vyplývá, že u různých jevů máme různé metody a to je důležité, protože makroekonomici zatím se vždycky hádali, která metoda je lepší a výsledek byl ten, že vlastně ani nevíte v příslušné situaci, jaký je výsledek. Takže když se použijí různé metody, je to dobré. A já doufám, a to je můj vlastní názor, že taková hodnocení ukážou, že například genderové aspekty jsou důležité. A já myslím, že to se dá vyčíst mezi řádky. A pokud někam strkáme ten genderový přístup někam, kam nepatří, tak mu vlastně škodíme. A poslední připomínka, možná otázka na Katarínu. Píšete tady, že evropské, pardon, venkovské oblasti nejsou dostatečně vymezené. To říká DG Regio nebo DG Agri, anebo se na tom obě zhodnou? Děkuji. Oldřich Vlasák, Oldřich Vlasák. Předkyně, dámy a pánové, já také eh, poděkuji za tuto prezentaci. Je nám asi všem jasné, že dokud nebudou k dispozici všechny výsledky, tak je velmi těžké dělat eh, komplexní závěry. Eh, přesto bych se zeptal na pár otázek a jednu poznámku k té definici venkova. My jsme tady před několika měsíci měli zprávu, která se týkala urbánních oblastí a shodli jsme se také na tom, že dle historického vývoje a podmínek různých států těžko budeme definovat městskou oblast a shodli jsme se na tom, že by to mělo být v kompetenci toho daného státu, čili adekvátně tak je asi třeba zacházet i s těmi venkovskými oblastmi a tu kompetenci nechat tomu státu. Eh, ty otázky. Chtěl bych se zeptat, zdali eh, se podchytily i problémy v průběhu eh, té implementace, to znamená v oblasti schvalování, financování a případně potom kontroly. To jsou velmi důležité věci. Chtěl bych se zeptat také, zdali byly zohledněny připomínky těch konečných příjemců, jestli to vůbec to hodnocení nějakým způsobem podchytilo a pak víme, kdy bude eh, dokončena, dokončeno toto hodnocení. Bude to tedy začátkem příštího roku, čili kdy bude k dispozici eh, to hodnocení, zdali to ovlivní stávající období, o tom tady mluvil Jan Olbricht, a zdali eh, je vůbec možné posuzovat efektivitu vložených prostředků do těchto projektů. Děkuji. Uh, Paní předsedkyně, děkuji. Musím poděkovat oběma dámám za velice příjemnou a jednoznačnou prezentaci faktickou. A nyní bych přešel k konkrétním věcem. V tématické oblasti je šest různých oblastí. Ty jsou prioritizovány jinak v následujícím období. Myslím si, že eh, životní prostředí a klimatické změny asi by měly být na předních místech. Není-li tomu tak už. A také se mluvilo o problémech s definováním venkovských oblastí, ale překvapilo mě, že pouze 25 financování RDF bylo právě v této oblasti. Myslíte si, že dojde ke zvýšení v následných letech? A pak jste se zmínili, velice zajímavě o tom, že porovnávání nákladů mezi jednotlivými státy se, tam se náklady velice mění. Eh, můžete eh, tedy předložit výsledky ohledně toho, které jsou nejdražší, nejméně drahé, které jsou nejefektivnější a nejméně efektivní. Pan, pan Mr. Roy. Jenom pro doplňující otázka. je tady nedostatek, eh, dejme tomu, strategického zaměření s ohledem na výsledky. Otázka zní, kde je ten problém na úrovni regulace, na úrovni národních rámcových programů členských států, nebo je to na místní úrovni, regionální úrovni? Uh, Jaký je tady mechanismus? Máme pochopitelně řízení na mnoha stupních, takže jaký mechanismus by měl být uplatněn, aby to bylo zaměřenější, protože my v parlamentu jednáme o tom, co je způsobilé a co ne, a pak dojde k tomu, že je to vlastně takové amorfní. Takže v tomto ohledu se ptám, zdali je možné detekovat některá slabší místa komunikace z evropské na národní, na místní úrovni. Je tady nějaký problém v celé té struktuře. Nezapomínejme na to, že národní strategický referenční rámec je uh, věc, která byla vytvořena v roce 2007. Už eh, nevidím, že by se někdo hlásil, takže můžeme uzavřít a nyní dáme slovo vám. Já se pokusím eh, takto eh, přímo čaře odpovědět i na tyto otázky a Veronika určitě vyplní ta místa, která vynechám. Moje otázka vejce a slepice. Ano, chronologicky jsme někde uprostřed, ne co se týče programové implementace, ale jsme prostě někde v polovině eh, období a to jsou předběžné výsledky ex post hodnocení. Taková je povaha věcí. A je tady tady problém, jak budete uplatňovat výsledky nebo zkušenosti, které z tohoto vyplynou. Ale některé věci už se předvídaly. Dejme tomu, strategický fokus byl posílen na období roku 2007 až 2013 oproti dřívějšímu období a myslím si, že ty výsledky toto jasně naznačují. Dále dojde také ke strategickému podávání zpráv průběžně během celého období, což půjde ruku v ruce eh, s ekonomickým balíčkem obnovy ve smyslu z politiky soudržnosti a, a tady také doufáme, že nám to dá možnost národními a regionálními orgány také mm, jaksi znovu projednat úpravu fondu a v prvním kole z nového projednávání jsme také eh, mluvili o způsobilosti pro energetickou efekt, účinnost a to také může být projednáváno eh, s řídícími orgány ohledně přehodnocení priory. Takže toto hodnocení je takový proces, který ovlivní marginálně stávající období. Neovlivní to zásadně ty eh, hlavní pilíře tohoto období nebo nařízení opatření, ale okrajově rozhodně posílí strategické zaměření a mělo by to také zapadat plnou silou do následného období. Hodnocení by mělo být připraveno do března. Budeme mít syntézu a rádi tuto zprávu s vámi projednáme a budeme se těšit na zpětnou vazbu od vás. Pak tady máme venkovské oblasti a problémy s definicemi. Charakterizace slabých silných definic, to jsou právě věci, které tady předkládáme ze strany našich nezávislých konsultantů a expertů, takže v akademické oblasti je jasný, panuje jasný názor, že je tady problém s definováním venkovských oblastí, jak tady pan Vásák říkal, ano, jsou tady určité náradní, citlivá místa, je velice těžké dát precizní definici právě v situaci, kdy dochází k velké diversifikaci stavu konzultanti mluvili s celou řadou zainteresovaných stran, takže určitě také s příjemci. Ale vy se ptáte na využití fondů a kontrolní systémy, to nebylo součástí tohoto hodnocení, to jsem vlastně říkala už na začátku, jednalo se o management a implementaci. My neskoumáme účinnost využití ve stávajícím období daného nařízení, jednou co pouhé hodnocení toho zdali, a jednou jsou především o nové členské státy, zdali státy byly schopné vytvořit dostatečně silnou eh, architekturu strukturu pro využití fondů. A na základě toho z toho vyplývá, že ano, pak je tady ještě jedna otázka, otázka, kterou zkoumáme zvlášť, a to je dopad stávajícího regulatorního režimu, který budeme také eh, zkoumat v budoucnosti. Pochopitelně také se na to díváme momentálně, ale není to součást eh, ex post hodnocení a to je také vliv stávající struktury na efektivitu implementace. Co se týče jednotkových nákladů, tady nemáme k dispozici ještě dost informací, abychom abychom si řekli, kdo je efektivní, kdo ne. Zase eh, souvisí to s, kon- s kontextem možná něco nebude efektivní na poli, ale možná to bude efektivní, když budete budovat eh, tunel nebo něco jiného. Nevsrovnáváte stejný kilometr jako kilometr. Měly by tady být určité škály, které se budou uplatňovat pro profily různých typů silnic, ale to by byla velká investice, poměrně nákladná na zdroje, ale možná, že by to stálo za to. Zvažujeme to. ERDF ve venkovských oblastích to byla skutečně omezená studie, paní Deli už tu není, ale byla to skutečně malá studie, jejíž cílem nebylo zkoumat, jaký je vliv evropského rozpočtu na venkovské oblasti, ale jednalo se o to, co to znamená přítomnost e RDF ve venkovských oblastech? Ve stávajícím období, a to se také změnilo oproti minulosti, Fond pro rozvoj venkova, který uplatňuje DG Agri v té řadě oblastí a zemí, včetně vaší, je větší než ten fond regionálního rozvoje, takže tady se nejedná o celkové hodnocení venkovských oblastí. Jedná se o skutečně malý pododstavec toho který skutečně souvisí s RDF. Možná, že nám Veronika poví něco o působnosti této studie. Je to takový, nám se jednou takový malý kvalitativní pohled na věc. Já nevím, na co přesně se pan, pan Nistelrooy ptal. Uh, Jenom pár věcí. Ty konoční příjemci nebo správní or- řídící orgány byly projednávány. Také se s nimi jednalo, dostali zprávy a měli možnost je upravovat nebo do nich mluvit. Uh, co se týče tematických bloků, eh, rozhodně tam to není prioritizováno. Eh, tam se prostě jedná pouze o té hlavní tematické oblasti, kde se peníze vynakládaly. Další věc, kterou jsem chtěla říci překvapení, že 25% je tak málo ve venkovských oblastech. Jednou se oblasti, které byly definovány podle OECD definice, pak jsou různé oblasti, o kterých eh, mohou obyvatel uvažovat jako o venkovských to je otázka. No a pak eh, záležitost nedostatku strategického zaměření. Neřekli jsme, že tam nedostatek, řekli jsme, že se jedná o určitou slabinu, která by měla být v budoucnu napravena. Je také eh, důležité si říci, že toto hodnocení není jediné, co se týče implementace, máme i jiné zdroje informací, proto je důležité to projednat, hm, tato zjištění, tato zjištění nejsou biblí, mm, je to práce hodnotitelů a jejich průzkumu a my se musíme zamyslet nad tím, jak to využijeme. Naše jednotka si řekla, že bude dobré si zajet do jednotlivých členských států a zaměřit se na jednotlivá zjištění, které se jich týkají, projednat o tom. Už k tomu došlo dokonce i v Polsku, i v Rakousku, něco se plánuje v Itálii. A my se budeme snažit tato zjištění vložit do diskuse o politice v členských státech, nejenom tady v Bruselu. A pak otázka programování, jestli je tam něco v nepořádku. My zjišťujeme, že když se programy vytvářejí, při vytváření strategie se strašně často zaměřujeme na místo investice. A a jak se to investuje, ale ne na to, co ta investice bude znamenat za změnu. A na to bychom se měli do budoucna podívat, čili zaměřit se na to, co se změní důsledkem našich investic daným způsobem. A pokud bychom na tom, o tom měli začít uvažovat v rámci programování, tak to bude jednodušší v pozdějších fázích. Děkuji, Veroniko. Má k tomu ještě někdo? Čili děkuji mnohokrát kolegům z komise a budeme doufat. Víte, ta březnová zpráva pro nás také bude zajímavá. A pokud máte nějaké dotazy, tak tady a pochopitelně Můžeme také zvážit eh, nějaké jednání nebo setkání s hodnotiteli, kteří hodnocení realizují, protože v případě politiky soudržnosti vstupujeme do, na neprobádané území, protože nikdo takové hodnocení v případě ne politiky nedělá. Takže je to zajímavé, je to taková průkopnická cesta pro nové standardy evropské politiky. Děkuji. Takže teď bude setkání koordinátorů.